Uh, good afternoon, colleagues. Dobré odpoledne, kolegové. Takže zahájíme naší schůzi. Těší mě, že vás tady znovu vidím po letní přestávce. Doufám, že jste si dobře odpočinuli a naše politická sezóna, doufám, bude produktivní a aktivní a přeji nám do ní mnoho zdaru. Takže teď musíme eh, přistoupit k programu přijetí pořadu jednání. Jestli nejsou navrženy žádné změny, tak budu považovat návrh pořadu jednání za přijatý. Druhý bod na programu schválení zápisu z 20. června. Nejsou připomínky takže zápis je považován za schválený. Další pod sdělení předsedkyně, doporučení koordinátorů s červencem. Eh, koordinátoři na své schůzi rozhodli, že 18. konana akce eh, se bude zaměřena na přístup žen do médií a jejich vliv a eh, využití nástroje pro eh, zlepšení postavení žen. Bude se jednat o aplikaci listiny lidských práv. Bylo to přiděleno ALDE a dále 66. Eh, zasedání OSN eh, mají eh, společně GUE a ALDE a panové Gustolidic a paní Gutrasapet se v září se navštíví ukrajinský parlament. Další bod čtyři, workshop o navýšení účasti žen na lidském trhu. Je to workshop, který organizuje politické eh, oddělení a já tady vítám paní Moniku Hankmanovou z kabinetu komisařky Jourové a ta nás bude informovat o návrhu komise, především o směrnici o vyvážení pracovního a soukromého života, na kterém nyní komise začíná pracovat. A vítám tady také akademické experty. A e, těmi jsou paní profesorka Bury a pan doktor Antila a budou se věnovat různým režimům pracovních úvazků a skloubení pracovního a soukromého života. A konečně paní Davaky, která bude eh, hovořit o rodinné politice a přidružených tématech. A nyní dávám slovo paní Monice Latmanové eh, z úřadu komisařky Věry Jourové. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Děkuji za pozvání. Je mi potěšením, že vás dnes mohu oslovit. Jak říkala paní předsedkyně, já jsem přišla, abych eh, jaksi potvrdila eh, vůli paní komisařky posílit eh, roli žen na trhu práce. Všechny jistě znáte, všichni znáte situaci v dnešní době zatím tady nejsou ta postavení rovná, ženy jsou nedostatečně zastoupené na trhu práce, u e, žen e, je zaměstnanost ve míře 65%, zatímco u mužů je to 75% a to je plítvání talenty, plítvání zdroji, protože Eh, více než 60 absolventů vysokých škol eh, jsou eh, ženy. A jak říká paní Jourová, z toho situace, kdy v Evropské unii žijí nejvzdělanější ženy v domácnosti. A to je nedostatek z pohledu trhu, nedává to smysl vzhledem k kontextu demografickému, sociálnímu, kdy společnost stárne a obyvatel obyvatelstva ubývá a za posledních deset let nárůst zaměstnanosti žen eh, byl velmi slabý a, eh, a určitě všichni znáte ty čísla, kdy 370 miliard eur odpovídá 2,5%, 2,5% HDP. To je ztráta nejenom e, z pohledu e, sociálního zabezpečení a podobně, ale také je to ztráta pro státní rozpočty. A víme také, že žijeme v nových dobách, v mimořádné době pracovních vzorů, a kdy my víme, že se pracovní trhy rychle mění, digitální eh, prostředí umožňuje nové, nové modely, nové schémata, kdy je možné lépe eh, jak si skoupit různé formy práce třeba z domova a podobně. A komise se rozhodla položit na stůl právě nové moderní politiky, aby bylo možné lépe skloubit eh, pracovní a soukromý život eh, rodičů a osob, které pečují o členy domácnosti. A chceme taky vyslat pozitivní poselství eh, rodinám. Domníváme se, že je to důležité také pro další demografický vývoj. Ta nový, nová politika musí povzbuzovat nové modely přístup, usnadnit přístup eh, k eh, jaksi službám péče o děti a umožnit eh, a usnadnit přístup mladým rodičům na trh. Agentura Eurofond provedla studii a bylo zajímavé zjistit, jakým způsobem se změní zaměstnanost žen v případě, že budou nebo nebudou přijata různá opatření. A e, bylo zjištěno, že opatření by mohla e, přinést velkou změnu, nejenom vzhledem k ekonomickému postavení, ale i vzhledem k sociálnímu kontextu, protože osoby, které pracují na trhu práce, mají tendenci lépe e, vnímat kvalitu svého života. To znamená ženy, které pracují, mají tendenci vnímat kvalitu svého života pozitivněji než ty, které stojí mimo trh práce. Takže závěry ukazují, že eh, poli, jakákoliv politika eh, zaměřená na navýšení podílu žen na trhu práce současně eh, představuje nebo má za cíl povzbudit podnikatele, povzbudit vytváření zařízení pro péči o malé děti a odbourat ekonomické překážky pro vstup na trh. Takže na základě těchto závěrů se komise rozhodla, rozhodla navrhnout deset nelegislativních a jeden legislativní návrh, bo návrh akce, které se navzájem posilují. Jedná se o kombinaci obojího. A to je to, co by mělo přinést změnu. Jak už jsem e, tedy říkala, týká se to povzbuzení nových moderních způsobů života pro usnadnění přístupu k, a zlepšení kvality péče o děti a e, usnadnění e, tedy usnadnění přístupu na trh pro druhého rodiče v domácnosti. A tato nová politika podle našeho názoru také podpoří členské státy v jejich politických, poli, e, rodinných politikách i v demografickém a, a, a sociálním kontextu. Evropský rámec není koncipovaný eh, na eh, jaksi, vyřešení konkrétních problémů, ale má za cíl větší flexibilitu, která potom povzbuzuje lepší zajištění genderové rovnováhy a e, lepší, e, genderově lépe vyváženou e, míru odpovědnosti v péči o členy rodiny. Třeba v, ukázalo se, že pokud otec stráví více týdnů sám v péči, péči o dítě, vytvoří si usí vaz, uší vazbu na to dítě v dlouhodobé perspektivě a současně je ten otec potom vnímán z toho člověka, který doma moc nepomáhá, na e, člověka, promění se v člověka, který dokáže skutečně nést e, plně e, odpovědnost v péči o děti a toto pak má pozitivní vliv i na demografický vývoj. My jsme se samozřejmě rozhodli přistoupit k novelizaci stávající směrnice o rodičovské dovolené, aby e, byla mm, jaksi posílena práva obou pohlaví. E, zavádíme nové nároky, nové, nová práva, například, e, která umožňují mužům, otcům, aby šli na rodičovskou dovolenou a další opatření se týká o samoživitele a kromě toho také zavádíme nelegislativní akce, které by měly povzbudit eh, lepší zajištění eh, rodičovské dovolené, mm, lepší ochranu před diskriminací a propuštěním, eh, usnadnění využívání zařízení pro péči o děti a Další. Mezi těmito nelegislativními akcemi je spolupráce s podniky, abychom je povzbudili, aby zaváděli eh, odpovídající politiky pro zaměstnance, to znamená buď, aby vytvářeli zařízení pro péči o děti nebo flexibilní eh, pracovní úvazky a budeme Eh, usilovat eh, o výměnu osvědčené praxe a vytváření eh, platform, kde by si mohli jaksi vyměňovat zkušenosti. Tak jak chceme lépe využít evropský semestr, který by nám umožnil monitorovat potřeby, tak abychom mohli reagovat na základě tohoto monitorování v rámci přeprogramování existujícího financování, především v zájmu investic do infrastruktury. A také plánujeme zaměřit se na změnu stávajícího financování i z Fondu pro strategické eh, rozvoj, takzvaný Junckerův eh, plán a eh, současně se chceme zaměřit na daňovou politiku a zajistit pokyny, jak tyto upravit tak, aby byly příznivé nejenom pro jednoho výdělečně činného člena rodiny. Takže tohto vypadá ten balíček a já jsem přesvědčena, že tento balíček, tento přístup, tato moderní politika, jak si dláždí cestu po společnosti 21. století. Víme, že ta změna nenastane přes noc, víme, že Eh, jak si k tanci jsou potřeba dva, takže eh, uvidíme, ale eh, budu se s vámi jak si podílet o nové poznatky a myslíme si, že je potřeba, aby i muži se zapojili a mm, tady vidíme uh, trenéra litevského uh, uh, fotbalového mužstva a tady ho vidíme na tiskové konferenci, kdy on má reagovat na to, co si myslí o tom, když jeden z jeho hráčů odchází na rodičovskou dovolenou. To gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip, kaip, kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo, paliko komandą? Kaip aš vertinu? Taip. Aš jam leidau išvažiuoti. Susi... Bet ar eh, normalu? Řekl jsem mu, ať eh, klidně jde. A máte děti? No tak až budete mít děti, tak mu budete lépe rozumět. To je veliká lidská zkušenost, ale otázka to byla dobrá. Usunali. o kam je na svorbu. Kudé? Je to opravdu to nejdůležitější v životě? Ano, je to důležité nebo ne? Nebo je důležitější v podstatě člověk jako takový? Víte, když uvidíte to malé dítě, tak teprve pochopíte, co to znamená, když člověk se stane otcem. Není nic úžasnějšího v životě než narození dítěte. Ani ten titul vyhraný v basketbalu. Jistě ten náš hráč je velice šťastný, já jsem rád. YouTube video. To bylo video na YouTube, takže to nebylo moc kvalitní, ale tak jste to viděli. Já doufám, že všichni budeme obklopeni muži podobného přesvědčení a um, děkuji vám za pozornost. Ačiū labai už jūsų pristatymą. Mūsų... Děkuji, děkuji za vaši přednášku. Náš výbor se velice zaměstnává těmito otázkami a také velmi úzce spolupracuje s paní komisařkou Abrovou a s eh, jejím kabinetem spolupracujeme velmi úzce a jsme velice rádi, že tato opatření byla nyní představena. Jsou to legislativní, ale také nelegislativní opatření a my s vámi budeme spolupracovat. A jsem také ráda, že jste tady udělala to malé překvapení, že jste v podstatě tady uvedla příklad právě z mé země, takže Eh, víte, že je to velice známý hráč, v minulosti byl velice známý a nyní je tedy eh, trenérem, je to velice známá osobnost a je vysoce profesionální, ale zároveň říkal, není nic důležitějšího než narození dítěte a také je velice důležité, aby u toho byl otec, takže myslím si, že eh, jde o výchovu dětí a otec se musí na tom podílet. Je to velice důležitý a pěkný příklad. Musíme to brát velmi vážně. Já musím říci, že tato osobnost je velká autorita v mé zemi, nejenom z hlediska basketbalu, ale i z hlediska jiných aspektů. Děkuji. Děkuji a nyní bych předala slovo paní profesorce Suzane Bury z právnické fakulty z Utrechtu. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat za toto pozvání a za velice inspirativní úvod. Mám připraveno několik průsvitek, které budou doprovázet moji prezentaci. Takže eh, byla jsem přizvána jako nezávislý expert, to znamená, že tu nezastupuji další lidi, tak eh, bych měla říci, že jsem koordinátorkou pro genderovou kvali- eh, rovnost v, Evro- v rámci Evropské sítě právníků v oblasti genderové rovnováhy a nediskriminace. V první řadě bych eh, chtěla eh, pohovořit o evropském AKI v oblasti právě té rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a pak o návrhu Evropské komise, tedy návrhu směrnice. A v neposlední řadě se budu věnovat také zhodnocení stávající evropské legislativy a návrhu a pak ještě určité informace o tom, eh, jak to eh, vypadá v Nizozemsku, jaké návrhy tam mám a zda tedy kráčíme dále nebo ne. No a na závěr tedy závěry. Takže, eh, jak již oprávněně zaznělo, samozřejmě ta životní a pracovní rovnováha a ta se netýká jenom mateřské či rodičovské dovolené, ale také péče o děti a podobně. A jsem ráda tedy, že celý ten balíček je rozsáhlejší, ale nyní bych se tedy soustředila na ten první text evropského AKI. Takže v první e, čas v řadě tu máme tedy přepracování této směrnice o Eh, rovnosti žen v zaměstnání. Tam jsou také ustanovení proti eh, přímé diskriminaci na základě pohlaví. Evropský soudní dvůr to interpretoval v mnoha, mnoha případech a například to neobnovení eh, stálých smluv, pokud je to z důvodu těhotenství, tak to je jasná přímá diskriminace na základě pohlaví a toto bylo um, vlastně takto zrušeno i při, v případu Melgar. Takže a dále je to také i u částečných úvazků, to samé je to důležité i v případě rodičovské dovolené a tady je známý rozsudek v případě Bilka. A a dále máme také ustanovení týkající se návratu z materské či rodičovské dovolené, kdy se tady vracíte na své původní místo a jaké jsou tu další možnosti vylepšení v rámci pracovního úvazku. A těhotenství a materská dovolená, víte, že existuje eh, dovolená v hodnotě v délce tedy minimálně 14 týdnů v hodnotě eh, neschopenky a samozřejmě existují také i určitá ustanovení proti nesplnění. A eh, určitá ochrana tedy platí od počátku těhotenství až do konce mateřské dovolené. A toto bylo velice striktně eh, interpretováno Evropským soudním dvorem. Navíc tu máme tedy směrnici o rodičovské dovolené, která teda poskytuje právo na tu rodičovskou dovolenou minimálně čtyři měsíce, přičemž jeden měsíc není přenositelný až do věku osmi let dítěte. V případě porodu či adopce a toto je neplacená a dovolená, přičemž tato část se právě v návrhu podstatně změní. Dále máme osoby samostatně vydělečně činné a příslušnou směrnici týkající se materské dovolené. Tady, eh, co je důležité, že by tu měly být dostatečné benefity, alespoň v tom období 14 týdnů a také měl by být eh, zajištěna možnost k dočasnému zastoupení na, v práci a pak ještě eh, směrnice o eh, krátkých eh, částečných úvazcích, která by tedy také je součástí toho evropského AKI, tedy toho, co návrh Evropské komise pro směrnici pro tady tuto rovnováhu vlastně doplní. Takže jaká jsou východiska? V první řadě tedy, že jsou tu opravdu silné pobídky pro to, aby eh, muži využívali těch do, eh, rodičovských dovolení, nejen aby pečovali o samotné děti, ale také o nemocné eh, či závislé rodinné příslušníky. Dále jsem byly zapracovány další dva druhy do, rodičovské dovolené, tedy Eh, otcovská dovolená po porodu dítěte, nezávislé na jaksi stavu, zda jsou eh, sezdaní či ne, v délce deseti dnů a pak pečovatelská a dovolená pro eh, lidi, kteří tedy pečují o osoby vážně nemocné, Eh, rodinné příslušníky nebo závislé rodinné příslušníky. A to bude na eh, pět dní v roce. To jsou tedy dva druhy těchto eh, možných do, jakoby, dovolených. A dále určité změny v oblasti rodičovské dovolené, ty hlavní změny, že to bude právo jednotlivce, které není převoditelné, alespoň tedy v délce čtyř měsíců. Takže v těch čtyřech měsících tam nebudou změny, ale co se týče transferability, tam změna bude. A pak se změnil také věk dítěte. Nyní to bude do 12 let věku dítěte minimálně, ale může to být i více v ustanoveních na národní úrovni. A zrušuje se směrnice 2018. Dále, a to je velice důležitý bod, budou tu výplaty příslušného platu odpovídající eh, hodnotu neschopenky v případě tedy té otcovské, rodičovské a pečovatelské dovolené. A v té časové lhůtě tam nebudou nějaké změny. Dále budou tu posílena práva, co se týče flexibilních pracovních ustanovení pro pracujících s dětmi do 12 let věku a pro pečovatele. A tato, tyto flexibilní úpravy mohou eh, být na, například eh, poskytovány eh, prací na dálku nebo flexibilním jaksi eh, délkou pracovní doby anebo snížení počtu pracovních nebo odpracovaných hodin. Takže toto právo na ty flexibilní úpravy bude tedy na základě požádání za účelem péče, pouze za účelem péče. Zaměstnavatele budou moci zvážit a zareagovat na tyto žádosti a odůvodnit jakékoliv zamítnutí. Toto může být dočasné právo, to trvání může být podrobeno určitým odůvodnělým omezením na základě ustanovení členských států, ale pokud je to trvání omezeno, pak eh, je to právo vrátit se do těch původních eh, jaksi pracovních eh, dob, jak tomu bylo v předchozím období. Dále jsou tu další věci, jako například změna okolnosti, například snížení pracovní doby, pokud již není zapotřeby, tak tedy to musí e, tuto žádost zvážit zaměstnavatel. Dále právo vrátit se tedy na své bývalé místo nebo odpovídající a pak třeba další benefity, a otázky určitého vymezeného období, pak také to, že tu nesmí být diskriminace na základě toho, že žádáte o tuto pečovatelskou dovolenou nebo že se ptáte, že žádáte o tu flexibilní pracovní úpravu. A pak také ochrana proti jaksi, výpovědi v případě nějakých nevhodných reakci či postupu. Eh, břemeno eh, v případě tady té eh, výpovědi to je podobné jako v případě situací, kdy se řeší otázky rovnosti na základě evropské legislativy. Takže to je víceméně obsah návrhu Evropské komise. Nyní bych jej chtěla stručně zhodnotit. V první řadě si myslím, že je to podstatný krok vpřed. Myslím si, že bychom měli opravdu přivítat takovýto druh návrhu, zejména tu roli, jaká se tu e, připojuje mužům, zejména tedy eh, v té otázce rodičovské dovolené, pak eh, co se týče té pečovatelské dovolené, stejně tak ta je významná, ta stále ještě neexistuje ve všech členských státech, i co se týče péče o neze- nemocné nebo tedy ty závislé rodinné příslušníky, skutečnost, že tato dovolená je placená, že je to právo jednotlivce a i ta flexibilita tedy, že vychází vstříc potřebám pracujících, jak si eh, vynakládat ty své pečovatelské zodpovědnosti. Samozřejmě ta otázka eh, textu eh, ve věci těhotenství a mateřské, tady se ty podmínky nemění. Pak ještě Další připomínky. Překvapilo mě, že tu není žádný odkaz na úmluvu proti nerovnému zacházení a diskriminace žen podle OSN, což je velice důležité zase i v této oblasti, i když to samozřejmě není úplně v legislativě EU, ale velká většina členských států tato ustanovení implementovala. Zejména tedy ve vašem usnesení ze září 2016 také vy, Evropský parlament, právě zdůrazňujete roli těch genderových stereotypů a je tu tedy opravdu potřeba bojovat proti takovým tvrzením, zejména a článek 5 této úmluvy. Pak ta pečovatelská smlouva, pokud máte rodinného příslušníka, který je vážně nemocný, určitě budete potřebovat více než pět dní, to je tedy můj osobní názor. A pak právo žádat o tu flexibilní pracovní úpravu, Tady je to poměrně slabé. Máte tedy právo o to žádat, ale jak si to právo není jako takové posíleno, nebo nemáte právo něco dále rozšiřovat, spíše dočasně snižovat ty pracovní závazky. Pak eh, Další věc, která se týká spíše pracovního základu, nejsou tu žádné dopady, co se týče tedy Eh, možných benefitů pro, eh, ze sociálního zabezpečení, eh, pracovních nebo jak by to bylo po tom dočasném, dopady po dočasném snížení těch pracovních závazků a podobně. Nyní se tedy zaměříme na to, co by znamenal tento návrh, pokud by byl přijat tak, jak je nyní vypracován, konkrétně pro Nizozemsko. Eh, od, rodičovská, eh, otcovská dovolená, v dnešní době to jsou dva dny. A, a můžete eh, je to tedy pro nás určitě krok vpřed. Nemáme zatím žádnou placenou rodičovskou dovolenou, pokud to tedy není eh, ve veřejném sektoru nebo na základě nějakých kolektivních vyjednávání, ale obecně to není placeno. Nyní to bude tedy placeno, což je zase vylepšení. Co se týče té pečovatelské eh, dovolené, tady v Nizozemsku máme více možností. Máme 10 dnů ročně placených eh, v hodnotě 70 minimálního platu, to se nezmění. A pak máme dlouhodobou neplacenou eh, možnost a ta dosahuje tedy až 6 týdnů, což je tedy mnohem delší doba. A co je ještě zajímavé v Nizozemsku je to, že také vlastně ta skupina, kde můžete poskytovat péči, se netýká jenom příbuzných, tedy rodiny, ale rozšířenějších sociálních vztahů. Může to být třeba někdo, kdo opravdu potřebuje péči ve vašem sousedství, například váš dobrý přítel a podobně. Co se týče té flexibilní eh, pracovní doby, tady si myslím, že v Nizozemsku máme obsáhlejší legislativu v tom smyslu, že máme právo si upravit pracovní hodiny pro určité období a také měnit eh, délku, počet hodin. Také máme právo si upravit tu pracovní eh, rozložení v průběhu týdne a stejně tak pracoviště v těch podnicích s více než deseti pracujícími. Co se týče pracovních hodin, tady zaměstnavatel musí zajistit ty eh, požadavky na úpravu pracovních hodin a pracovní doby. Je to tedy poměrně silnější právo. A jsou tu tedy různé důvody, například podstatné organizační problémy. A co se týče té pracovní, rozložení pracovní doby v průběhu týdne, tady eh, mám větší možnosti, jak ty žádosti eh, jim vyhovět. A myslím, že to je více v souladu tedy s návrhy Evropské komise. No a návr, eh, závěry Samozřejmě, že je to takový eh, pouze eh, částečný eh, přístup, tedy že k něčemu již došlo k určitému schválení, tady se to tedy doplňuje, ta směrnice příslušná bude zrušena a postup, přístup komise se tedy mění i v ohledu k jiným směrnicím a jiným ustanovením. Uh, je to tedy v souladu až do určité míry, například ta směrnice o těhotenství a o mateřské dovolené je eh, vyloučena a zbytek je tedy v souladu. Nicméně je to podstatný krok vpřed, zejména co se týče těch placovních, rodičovských a pečovatelských eh, druhů mm, dovolených a celého toho kontextu, jak byl načrtnut již na úvodu, protože je důležité aby péče, tak eh, významné téma v naší dnešní společnosti, tak abychom umožnili lidem eh, tuto péči lidem, kteří poskytují. Samozřejmě ještě můžeme zajít, zajít dále a těší mě těch deset akčních bodů, které doplňují celý tento návrh. A nyní vám děkuji za pozornost. To je závěr mého příspěvku. Thank you very much. Eh, děkuji vám paní profesorko, na, vaš, na vaší prezentaci a nyní dám uh, slovo uh, doktoru eh, Timo Antila z oddělení pro sociální vědy a filozofii Univerzity Jivaskita ve Finsku. Děkuji. Já bych také chtěl poděkovat za tuto příležitost pohovořit na tomto významném workshopu a abych řekl o e, výzkumu, který jsme realizovali. A byl jsem požádán, abych e, promluvil o naší studii, to znamená, že budu hovořit empiricky. Cílem této prezentace je pohovořit o tom, jakým způsobem je e, práce spojená s e, vyvážením sou soukromého a pracovního života a jaké rozdíly existují mezi jednotlivými zeměmi. A já využiji poslední data ohledně pracovních podmínek v Evropské unii eh, pro tuto studii. Takže pracovní doba je eh, zásadním kritériem a na pozadí víme, že dochází k, k značným změnám v, v postindustriální ekonomice, kdy je poptávka po flexibilním využití pracovní síly. Pracovní e, doba je klíčovou proměnou a dochází k jakému si posunu od postindustriální pracovní doby, nebo k postindustriální pracovní době, to znamená deregulace kolektivních norem a diverzifikace délky pracovní doby a schémat a e, změna vztahu na pracovišti. Ještě se vrátíme k předchozímu slajdu. Pracovní doba a flexibilita jsou ve složité souvislosti se skloubením pracovního a soukromého života a flexibilita neznamená nutně přívěznivé pro rodinu a jde o to, pro koho je ta flexibilita. Některá flexibilní schémata jsou eh, primárně výhodná pro zaměstnavatele a jiná uspořádání vznikají zase naopak ve snaze, aby zaměstnanci lépe skloubili svou práci se soukromým životem. Tak, další slide. Když hovoříme o pracovní době nebo analyzujeme pracovní dobu, tak se zaměřujeme obvykle na jeden konkrétní aspekt nebo určitou dimenzi pracovní doby. A často eh, se zaměřujeme především na délku pracovní doby. Ale tady jsme k tomu přistupovali komplexněji a oddělili jsme časovou flexibilitu a prostorovou flexibilitu. A tady ta myšlenka spočívá v tom, že časová a prostorová flexibilita vytváří určité schéma a v jednotlivých zemích se to právě liší z pohledů časových a prostorových. Employees groups also vary taky skupiny zaměstnanců se různým způsobem, jak si situují v těchto různých typech flexibility. Když hovoříme o časové flexibilitě, máme na mysli flexibilitu délku pracovní doby, e, načasování, hovoří se také o tak 24 e, krát 7 a tempo se stává čím dál významnějším aspektem, to znamená časový tlak v práci a nejdůležitější faktor časové flexibility je autonomie. Ono je to důležité samo o sobě, ale je to navíc důležité proto, že to trošku absorbuje negativní důsledky dlouho, dlouhých, dlouhé pracovní doby, nebo pozdních a podobně jiných e, období. A prostorová flexibilita, to znamená práce třeba z domova nebo odjinut než z hlavního pracoviště. Podle posledních výzkumů o pracovních podmínkách v Evropě e, ta studie zahrnovala rozhovory s 37 tisíci zaměstnanými osobami v Evropě. A e, v tom šetření byla otázka, která se striktně dotýkala pracovní délky pracovní doby a kombinace se soukromým životem. Byla tam otázka, jak dobře odpovídá vaše pracovní doba vašemu, e, e, jaksi, vaší rodině a a mimo pracovním aktivitám, od velmi dobře až po velmi špatně. A tady máme mapu evropských zemí, která ukazuje poměr respondentů, kteří říkají, že to výborně odpovídá e, e, skloubení soukromého a e, pracovního života. Ta interpretace je poměrně snadná, já doufám, že na to dobře vidíte, i když je to trošku bledé. Ty tmavé, čím tmavší, tím lepší skloubení soukromého a pracovního života. A vidíme tady velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Skandinávské země, hlavně Dánsko, Norsko, Švédsko, tam prakticky polovina respondentů říká, že jim pracovní doba velmi dobře eh, koresponduje se soukromým životem. Pak jsou tu také některé středoevropské země, kde eh, jsou ty výsledky dobré, jako třeba v Rakousku a České republice. A co je zajímavé, eh, takzvané liberální země jako Spojené království a Irsko, ty také mají vlastně poměrně eh, vysoké eh, ty míry. Eh, a na druhém konci jsou jihoevropské země, jako třeba Itálie, kde méně než čtvrtina respondentů řekla, že dokáží dobře skloubit pracovní a soukromou dobu. Tento workshop se týká zapojení žen do práce. A když se podívám na míru zaměstnanosti v členských zemích, nejvyšší míra zaměstnanosti žen se nachází ve Švédsku, Dánsku, Německu, Nizozemsku, Finsku, Spojeném království a Rakousku. A když se podíváme na tu mapu, tak vidíte, že to poměrně dost koresponduje i s tou otázkou skloubení soukromého a pracovního života. Další slide. Naopak, eh, zpátky, zpátky o jeden slide, prosím. Tady ta čísla ukazují stejné výsledky jako ta mapa Evropy předtím. Tady jsem to rozstřídil do pěti režimů, kontinentální, liberální, východní, jižní a skandinávský. Vidíme, že skandinávský a liberální režim, tam je to skloubení pracovního a soukromého života dobrý, dobré a v, v těch dalších vidíme, jak pracovní doba se liší právě mezi těmito režimy. A na základě našeho koncepčního přístupu jsme oddělili několik dimenzí pracovní doby, její trvání, načasování, tempo, samostatnost a, praco- a, a flexibilita místa eh, pra- eh, vykonávání práce. Takže tady vidíme dimenze pracovní doby a pracovního a, a místa práce, jak se liší. Tady vidíme třeba, že když vezmeme třeba skandinávské země jako referenci tady, tak vidíme, že ve Skandinávii jsou uh, je přiměřená doba pracovní eh, doby, délka, vysoká samostatnost, poměrně přiměřený eh, časový tlak a vysoká flexibilita. A pak eh, tady vidíme další případy, kdy to můžeme porovnat třeba s východním režimem, kdy je pracovní doba delší, e, samostatnost nižší, ale když to porovnáme s tím jižním režimem, tak tam vidíme, že pracovní doba je delší a nezávislost menší. Na dalším slajdu to máme schrnuté. A tady vidíme různé aspekty eh, pracovní doby a jak souvisejí s vnímáním. Ta interpretace je poměrně snadná. Čím delší červená eh, čára, tím nepříznivější výsledky. Takže e, délka pracovní doby, příliš dlouhá pracovní doba ne, není příznivá pro rodinný e, život. E, aut, samostatnost naopak, časový tlak je nepříznivý a snižuje pocit dobré harmonie jakož, jak, Co je důležité, je ještě otázka prostorové flexibility. Dá se rozumět tomu, že čím mobilnější práce je, či na čím více místech je prováděná, tak to má vliv na to skloubení a takže třeba ta prostorová flexibilita jako práce z domova, tak tam i dřívější studie ukazují, že to je rozdílné pro muže a pro ženy. Muži, když pracují z domova, tak většinou je to proto, aby měli čas se soustředit na svou práci, zatímco ženy zpracují z domova z rodinných důvodů. E, další slide. Takže když si to shrneme, tak pracovní doba se skládá z řady dimenzí a musíme se vždy psa, ptát, ve prospěch koho je ta flexibilita Zjistili jsme velké rozdíly ve skloubení pracovního a soukromého života mezi zeměmi, mezi režimy. Víme, že legislativa a kolektivní vyjednávání mají e, velký vliv a také kulturní rozdíly i postoje k pracovní době se liší a tyto kulturní normy definují e, pak, kdo má pocit, že má práci přiměřeně přijatelnou pro soukromý život. Děkuji panu doktorovi Timo Antilovi za jeho prezentaci a nyní bych předala slovo paní doktorce Konstantině Davaky. Prosím. Dobré odpoledne. Pro mne je také potěšením být zde Bohužel připadla mi role posledního eh, řečníka a budu hovořit po tak eh, významných eh, expertech, kteří toho již tolik řekli, takže na některých průsvitkách tu budou asi podobné informace. A já bych se tedy zaměřila na to propojení mezi demografickými politikami a rodinnými politikami a sladění s pracovním životem. To bylo ostatně i téma mé studie, kterou jsem vypracovala pro výbor pro ženská práva ve vašem parlamentu. A, a doufám tedy, že pokryjí určité nové dimenze tohoto tématu. Prosím ještě předchozí prosvitku. Demografický problém v Evropské unii je dobře zdokumentován. Nacházíme se v polovině takových tří současně probíhajících krizí ekonomické, demografické a uprchlické krize. Já jsem zahrnula ten migrační aspekt do studie, ale zde není tak relevantní, takže toto téma přeskočím porodnost a je samozřejmě ovlivněna okolnostmi jednotlivce, ale také rodinou politikou a pracovními politikami každá země, každé země. Je to samozřejmě ovlivněno i možnými reprodukčními technologiemi a různým institucionálním nastavením. Míra porodnosti v EU klesá, Nicméně ne, neexistuje nějaká přímá souvislost mezi e, tou, tím rozsahem krize a vývojem porodnosti. Například e, v průběhu těch e, úsporných opatření na jihu Evropy došlo k změně té tendence klesající porodnosti v Itálii a nebo v Portugalsku není zaznamenán jasný dopad této krize na míru porodnosti. Takže to nás vede k závěrům, že je to opravdu velice komplexní téma, že jsou tu různé faktory, které přispívají k tomu, jaké je tedy to reprodukční chování lidí. A Tady eh, je určitá možnost eh, vlivu katolické eh, církve, tedy v tom případě Itálie a Portugalska konkrétně, že tedy ta míra porodnosti nebyla přímo postižena. Co je ale jasné, tedy podle osob, které provedly empirické studie, že tu existuje jasné propojení mezi nezaměstnaností a první mírou prvního, první porodnosti. To znamená, že neza, nezaměstnaní lidé, eh, jak si opravdu jejich eh, situace nezaměstnaných postihuje to rozhodnutí k otěhotnění. V některých eh, členských státech Unie eh, je snaha posílit tu tradiční rodinnou politiku a tak, jak si eh, jít proti těm tendence, tendencím a připravovat inkluzivnější druhy politik, které by napomohly a které by opravdu odrážely ty změny v rodinách, rodinných struktur. Například v Maďarsku je rodina stále nadefinována jako tedy eh, heterosexuální eh, spojení eh, dvou osob, které mají děti. Také stojí za to analyzovat to, zda ty netradiční rodinné politiky vedou k navýšení, úč- eh, to jako navýšení účasti žen na pracovním trhu, eh, ovlivňuje porodnost. To znamená celé usazení do toho kontextu, ten samotný kontext zde hraje významnou roli. A ve směs, eh, v zemích, které se snaží povzbudit Eh, navýšit eh, prostřednictvím svých politik porodnost, tak v konečném důsledku máme takové rovnoprávnější eh, rozdíly nebo míry zapojení žen do toho pracovního trhu. A nedávná studie z 24 zemí prokázala, že čím eh, více je ten kontext pokrokovější směrem k genderové rovnosti, tím je jaksi rovné to eh, rozdělení neplacené práce, to znamená péče a domácí práce. A tím více eh, jsou ty jaksi stabilnější vztahy v rodinách. To ovlivňuje porodnost. Účast eh, žen na trhu práce to do určité míry ovlivňuje a vysoká míry, míra porodnosti je také jaksi výsledkem posílení těch eh, politik, které posilují to sladění pracovního soukromého života. Je zapotřebí tedy umožňovat zajištění této rovnováhy, nejrůznější pečovatelské služby, flexibilní eh, pracovní úpravy, prodloužení rodičovských eh, dovolených. To vše tedy je eh, jaksi pozitivní. Zaměstnání žen se navyšuje. To je tedy doporučení zelené knihy z roku 2005. A od roku 2007 eh, ta situace austerity v evropských zemích vedla k nezaměstnanosti, k částečným pracovním úvazkům, k snižování pracovní doby, k snižování platu menší možnosti zaměstnanosti. To postihlo tedy nejkrotějším způsobem, zejména jich Evropy, to znamená ta prekérnost v zaměstnanosti pro žen se navyšuje, nedostatek jaksi jistot a za těchto okolností, pokud tedy do té doby neovlivnili porodnost v určitých zemích, tak určitě tak brzo učiní. A co ještě důležité, ta, to sladění pracovního soukromého života je opravdu se dotýká osob, nezávisle na tom, zda jsou to matky samoživitelky, nebo zda je to rodina, ta tradiční rodina, nebo v jiném rodinném uspořádání. Postihuje to všechny stejně. A proč jsou ty rodinné a pracovní politiky propojeny? A co znamená řádně propojit tyto politiky? Jaký to má dopad na tu rovnováhu? Samozřejmě víme, že v různých členských státech existují různé úpravy, už o tom bylo napsáno o hodně, existují nejrůznější kategorie a definice. My se nyní ale soustředíme na to, co je tedy ta rovnováha mezi soukromým a pracovním životem, tedy té zajištěním těch aktivit pracovních a soukromým životem, tedy volným časem a, a, a jaksi část dne věnovaná rodině a domácnosti a interakce právě mezi tady těmito genderovými charakteristikami, pracovními charakteristikami, zaměstnaneckými politikami, uznávání té placené či neplacené e, práce v domácnosti. To vše ovlivňuje tuto rovnováhu. Máme studii z roku 2015 vypracovanou e, Fernandezem a Krojhojtem nevím, zda to vyslovuji správně. A, a ti to vytvořili právě takový index toho sladění a pracovně soukromého života. A podle tohoto indexu Dánsko a Švédsko se nachází na vrcholku a Slovensko a Řecko jsou tedy na konci tohoto žebříčku členských států Ohledně toho sladění pracovního soukromého života eh, panují i určité kritiky, a to v tom smyslu, že se to přímo neodkazuje na všechny sociální vrstvy, spíše eh, řekněme té střední, eh, rodin ze střední vrstvy. A pokud si přejeme mít opravdu inkluzivní politiky, tak eh, existují i údaje o těch nejzranitelnějších sociálních eh, skupinách, které se nacházejí vyloženě v prekérních druzích zaměstnáních. Tedy máme nedostatek těchto údajů, to znamená, bychom chtěli vypracovat kvalitní politiku pro, ve prospěch toho sladění pracovního soukromého života. Potřebujeme více údajů i o těchto skupinách. O těch rodičovských dovolených a dalších nebudu hovořit, o tom jsme tu hodně a dobře slyšeli. Chtěla bych zdůraznit, že je důležité si uvědomit, že když hovoříme o těch eh, rodičovských dovolených, což jsou vlastně centra, nástroje centrální politiky, je třeba si uvědomit, jak tedy dostatečně je to finančně odměněno, když to hodnotíme, jak je dlouhé jejich trvání a komu jsou jaksi přidělovány, protože existuje eh, velká eh, variace mezi těmito údaji. Já tu nebudu hovořit o těch směrnicích, o zaměstnání ani o rodičovské, směrnici o rodičovské dovolené. Ale co se týče pečovatelské dovolené, tak tady bych chtěla doplnit, že když jsem právě poslouchala příslušnou prezentaci, e, že je to velice povzbuzující krok vpřed, nicméně říkám si, pokud se tady zaměříme na ten rozdíl mezi tou pečovatelskou a rodičovskou dovolenou, tak tu vidíme jasné propojení na, s těmi demografickými prioritami. Uvědomíme si, co již bylo učiněno v té věci eh, rodičovské dovolené, jak eh, se toto hodně vylepšilo a vypracovalo, protože je to výtečný krok vpřed na dlouhé cestě a všichni to oceňujeme. Nicméně, co se týče té pečovatelské eh, dovolené, tady eh, prostě to není nějak jasně propojeno s budoucí Evropy, není to napojeno na novou generaci, je to taková zátěž týkající se těch starých a je to opravdu škoda, a myslím si, že by mělo by eh, být ještě uděláno mnoho, aby se toto zvrátilo, protože občané nejsou jenom rodiče, eh, je tu mnoho jednotlivců, kteří eh, si přejí pečovat o své blízké, i když to nemusí být vždy nezbytně děti. Myslím si, že to je dobrý příklad toho, jak budeme nahlížet na to propojení mezi rodinou, politikou a demografickou politikou. Služby v oblasti péče o děti. Myslím, že ehm, je zapotřebí o tom ještě hovořit, protože jenom ta mateřská dovolená nebo rodičovská většinou stejně připadá na ženy stále ještě eh, vnímáme ty rozdíly v tom objemu práce v domácnosti i v oblasti péče, je to eh, nesrovnatelné. Nicméně, aby se to zlepšilo, je třeba poskytovat i příslušné služby pro péči o děti. Ostatně prokázalo se to tím takzvaným severským příkladem, kde vyplynulo tedy, jak eh, to dostatečné poskytnutí těchto druhů služeb napomohly ženám účastnit se na trhu práce. A také jsme zaznamenali dopady eh, toho opaku, když prostě austerita jaksi snížila počet těchto služeb a jaký to mělo dopad na zastoupení žen na pracovním trhu. Pracovní flexibilita, to je taková dvojak, dvojaká záležitost. Na jednu stranu poskytuje autonomii a kontrolu, ale má také jasný dopad na pracovní a soukromý život. Do určité míry jsou, eh, šetří časem, a zajišťuje se větší produktivita a jsou tu eh, určité, je tu možná tedy určité snížení obratu, ale na druhou stranu technologie může jaksi nás tak nějak vést k tomu, že jsme neustále nalogováni, jsme neustále propojení a neexistuje v podstatě to jasné vymezení, kdy začínáme pracovat a kdy končíme, takže musíme být opravdu hodně disciplinováni, abychom dosáhli této rovnováhy zejména v případě těch flexibilních e, modelů práce. E, mohou to být e, může to narušovat například aktivity, pracovní aktivity žen v případě tedy té péče, protože ženy rozvážejí děti do školy a v tom případě jako Eh, toto může být na úkor jejich eh, flexibility a jsou takové stresující eh, situace. Podpora a toho pracovního prostředí, samozřejmě to je důležité lepší propojení soukromého a pracovního života. Je třeba do určité míry úplně změnit kulturu, e, samozřejmě. E, různí lidé mají různé potřeby v průběhu jejich života, jsou tu také různé e, jaksi, ty modely rodin, ale i když samozřejmě všichni si obecně přejí déle, jak si fungovat na pracovním trhu a ta flexibilita by mohla tomuto na pomoci. Kultura a podobně i ideologie jsou důležité faktory, které ovlivňují postoje žen a zatím jim nebyla věnována dostatečná pozornost. V Evropské unii máme odlišné rodinné politiky, ty byly často eh, jaksi vypracovány na základě ekonomických a demografických charakteristik, ne na základě jaksi potřeb jednotlivců. Existuje také velká různorodost té neplacené práce na základě tedy etnického, rasového či třídního původu. A také jsou rozdíly tedy v té úrovni péče o děti, té institucionální. Na závěr tedy to sladění pracovního soukromého života je samozřejmě nezbytné, abychom vyřešili stávající demografické problémy existuje určité propojení eh, mezi eh, propojení mezi ekonomickými faktory, otázkou zabezpečení, co se tedy týče porodnosti. Ale ovlivňuje to i rozdělení práce uvnitř eh, každé rodiny. To znamená, je to otázka určitých postojů, rozdělení rolí, a tomu se také stále ještě nevěnuje pozornost. Je třeba toto změnit. Změnit eh, směrem tedy k lépe genderově, eh, lepšímu genderovému rozdělení. A doufám, že ta rodičovská a otcovská dovolená napomůže právě i posílení té eh, role otce. Také je třeba brát v potaz nejrůznější potřeby a okolnosti, ty nejúspěšnější politiky jsou právě ty případy severských zemí. Na, na genderové otázky nesmíme nahlížet odděleně, vždy je to otázka propojení také jak třídního původu, etnika. A, a je třeba brát v potaz nejrůznější potřeby, určité omezené možnosti, omezené schopnosti by měly ovlivňovat vytváření politik. A a to vše tedy ovlivňuje účast žen na trhu práce. A v konečném důsledku ta rovnováha mezi soukromým a pracovním životem většinou klade na první místo právě tu práci. A myslím si, že již nastal čas, a já doufám, že k tomu dojde velice, velice brzy, aby se začal klást důraz tedy na tu druhou část, na ten soukromý život. Děkuji vám. Eh, thank you very much. Děkuji. Děkuji vám velice za vaši prezentaci a nyní dávám prostor poslankyním a poslancům. Prosím, paní Menár. Děkuji. Já jenom stručný komentář. Především děkuji všem řečníkům za velice komplexní přehled a mm, Zatím jsem ještě jaksi nespracovala všechny ty detaily, ale je to, myslím, opravdu velmi zajímavý workshop a přála bych si, kdyby i třeba někteří kolegové z národních parlamentů měli příležitost si vyslechnout tyto mm, poznatky vědecké. A takže jenom taková reakce eh, na vás, paní Tabaky. Kromě toho, že většinu toho bych rovnou podepsala, tak se mi líbila ta vaše poslední podmínka, protože pro mě práce není něco v rozporu se životem. Je to prostě součást života. Není to nic špatného. A jako liberálka jsem vždy bojovala za to, co říkala paní eh, Lotmanov na začátku. Já jsem přesvědčena jako lidský člověk, že mám šťastný život tehdy, kdy mám na výběr a mám možnost eh, jak si využít všechny své talenty a vydělávat peníze není nic špatného v žádném slova smyslu a tak se mi líbí ten váš přístup, kdy říkáte v podstatě ženy, které pracují a které jsou na trhu práce, jsou spokojenější, mají pocit, že jejich život je uspokojivější. Takže já plně podporuji myšlenku, která je v, v, v ústavě Spojených států jako mm, vyhledávání pursuit of happiness, tedy uskutečňování svého štěstí. A skutečně vy jste to, myslím, dnes velice jasně ve, svých, ve všech svých prezentacích mm, dobře říkali, Možná bychom mohli vytvořit nějaký nový evropský způsob života. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Chcete zareagovat? Jestli mohu? Výborně, ano, můžete. Děkuji vám za ten komentář. Já bych chtěla napřed upřesnit, že práce může být velice uspokojivá a jako žena, která pracovala celý život od té doby, co jsem absolvovala, tak vím, co to znamená. Mít uspokojivou práci. Nevím, jestli bych řekla to tež. Kdybych měla e, nějakou takzvaně eh, nulahodinovou pracovní dobu, čili když hovoříme o rovnováze mezi soukromým a, a pracovním životem, hovoříme o střední třídě jako koncept. Tady tom byla kritika, která byla vyjádřena v literatuře o tom vy, vyvážení, ne, ne to ta snaha, a to samozřejmě to se shodujeme, ale politika na skloupení soukromého pracovního života, to je rozdíl. A pokud chcete skloubit pracovní a soukromý život, to je jedna věc, jeden aspekt, ale politiky té rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem na úrovni, úrovni legislativní, to je něco jiného. Takže jsem si jistá, že kdybych pracovala eh, na smlouvě, na základě smlouvy bez jaksi záruky, eh, eh, tak bych nebyla tak šťastná, měla bych strach o budoucnost, o to, jak se uživím a, a určitě bych žádnou rovnováhu necítila, ale souhlasím s vámi. Když máte schopnosti, které můžete využít, jestliže vaše vzdělání může být uplatněno a může vás dostat do situace, kdy si život užíváte, tak to je ten výsledek. To je ten, to je ten vytoužený výsledek naší politiky. Čili já bych si přála, aby takzvané smlouvy na nula hodin v budoucnosti budou přinášet to, co vy říkáte. To znamená, že budou lidé šťastní a budou moci hovořit o vyvážené politice práce a soukromého života. Děkuji. A nyní pan Marta, prosím. Děkuji paní předsedkyni a děkuji také těm třem přednášejícím, které byly velmi zajímavé a vzájemně se doplňovaly. Mám jednu připomínku a pak položím jaksi stěžejní otázku, kterou bych chtěl položit nejenom vám třem, ale nám všem. Já jsem muž a to, že mohu pracovat a pokud mám pracovat eh, velmi pozdě večer, není problém, nebo ráno, nebo v sobotu, v neděli, není to pro mě žádný problém. V podstatě musím říct jenom ano nebo ne. Pokud bych byl ženou, tak by to nebylo takové. Já jsem mužem, jsem tady čtyři dny v týdnu a kdyby to byla moje žena, nevím, jestli by to šlo. Eh, týká se to tady i politiků a političek. To znamená, musí tady být kredibilita toho, co navrhujeme. My musíme být příkladem. Eh, přestože mám ten věk, jaký mám, jsem mladým otcem a zažádal jsem o otcovskou dovolenou, protože rád bych strávil také určitou dobu s mým malým chlapcem dřív. A ono to nejde. Vidíte, my jsme spolu, eh, zákonodárci, vytváříme zákony a promiňte, že jsem tak upřímný, ale je to, jak my říkáme, keltská vesnice. To znamená, že eh, to platí pro setní, ale u nás to nejde. Já si myslím, že je nutné, aby v určitý okamžik Evropa se definitivně rozhodla a řekla, jaké místo chce udělit ženám v naší společnosti. Měli bychom skoncovat s pokrytectvím. Protože, podívejte, vy jste před chvílí hovořili o jaksi mateřské dovolené, otcovské dovolené, nebo rodičovské e, dovolené, ale my tady v podstatě musíme aplikovat určitý politický přístup. My tady máme výbor pro ženy. A existuje nějaký výbor pro muže? Proč tady existuje výbor pro ženy? Je to proto, protože stále nechceme rozhodnout o tom místě, které chceme dát ženám v naší společnosti. A když hovoříme o ženě v tom veřejném prostoru, tak ona trpí tím obtěžováním. Podívejte se, jak to vypadá v různých zemích. A když hovoříme o ženách na trhu práce, tak vy všichni jste říkali, že jsou tady rozdíly v platech, jsou tady potíže s tím, jak skloubit profesní a osobní život. Řekli jste, že když se žena rozhodne, že bude pracovat doma, tak se bude starat o rodinu. A muž, když se rozhodne pracovat doma, tak je to proto, aby se lépe soustředil. A když hovoříme o mzdech, mzdách, tak hovoříme také o porodnosti a stále se to točí kolem ženy. Tak žena, je to problém nebo je to řešení? Já si myslím, že v určitý okamžik ehm, je pravda, že jste udělali velice zajímavé přednášky, eh, všechny tři, ale já si myslím, že chybou naší politiky je, že tady prostě izolujeme ty jednotlivé diskuse ohledně otázek žen, to znamená rovnocenost, stejné mzdy, místo ženy na pracovním trhu a tak dále. Rozdělujeme to na jednotlivé segmenty, tak to prostě to rozdělujeme, ale bylo by dobré, aby to bylo globální. Já mám pocit, že ještě za x let budeme o tom hovořit. Já budu rád, když tento výbor jednou vymizí, kdy už si nebudeme klást otázku, zda je žena odlišná od muže. No samozřejmě, že je odlišná, o tom nediskutujeme, ale uh, Nemyslíte si, a to už je závěr mého vystoupení, nemyslíte si, že samozřejmě potřebujeme zákony, musíme podněcovat zákony, ale vy jste eh, dobře hovořili o, těch, eh, o té diferenciaci. Skandinávie mnohem více vepředu v porovnání s jižanskými zeměmi. A nedomníváte se, a možná, že zapletu, nedomníváte se, že ty zákony by měly být provázeny skutečnou evropskou politikou ohledně vzdělávání a kultury, tak, abychom eh, si stále nekladli tu stejnou otázku, jaké místo bude mít moje sestra, moje kamarádka, moje žena ve společnosti. Nevím, jestli je jasné, co tady říkám ale myslím si, že můžeme mít ty nejlepší zákony, jaké existují a stále budete mít ty čtyřicátníky nebo padesátníky v kravatách, které budou rozhodovat, kteří budou rozhodovat za ženy. A stále to nekončí. Já už jsem minule eh, hovořil o jistém článku, kde bylo stanoveno, že se máme chovat tak a tak. Zákony jsou sice důležité, ale pokud nejsou provázeny eh, politikou kultury a vzdělávání, tak je tady stále to riziko, že stále budeme kulhat za řešením. Já eh, jsem přesvědčen o tom všem, co jste řekli ve svých eh, třech přednáškách. Jsou tady dobré úmysly. A jestli ten text zákona v tomto Evropském parlamentu bude přijat, je tady spoustu pokrytectví také. Možná, že budu nepříjemně překvapen výsledkem hlasování o tomto návrhu zákona. Já dokonce Něk, si myslím, že někteří eh, poslanci vám řeknou, ano, souhlasím, ale pak se nebudou podle toho chovat. Takže přestaňme s tímto pokrytectvím, přistupujme k tomu globálně a zaslužme se o to, aby tento výbor jednou zmizel a aby to šlo napříč všemi členskými státy. Děkuji, pane Marténe. A nyní požádám všechny naše experty, aby eh, zareagovali. Prosím, paní Morton. Děkuji vám. Jen maximálně tři minutky. Tři, tři minuty na vyřešení problému, ano. No, já Myslím, že máte rozhodně pravdu, když zdůrazňujete ten, ty strukturální problémy, kterým čelíme. To znamená, my tady řešíme jeden aspekt a v rámci tohoto jednoho aspektu, který je eh, kterým je zapojení žen na trhu práce, tak jedna z těch věcí, které dnes zazněly taky, je, že Eh, taky motivace pro, jako je třeba motivovat i muže. A to je nové, protože my žijeme v kultuře, která je mm, jaksi řízená takzvaně mužskými normami, to mužský je v uvozovkách, ale to vidíme všude a ty problémy, na které poukazujete, rozhodně také souvisejí s těmito mužskými normami. A komentář paní Davaky taky je velmi důležitá v tom smyslu, že nahlížíme eh, na věc nějakou optikou a, a je strašně důležité, podívat se na to, co politiky dělají pro různé skupiny. Když se vrátím k tomu návrhu, tak skutečnost, že by se jednalo o placená volna, volno není všechno. Flexibilní pracovní doba není všechno. Ono je potřeba víc, je potřeba, aby se změnila společnost. Naražíme na sexismus v celé řadě aspektů veřejného i soukromého života. Ale existují iniciativy, mám na mysli třeba francouzskou iniciativu, eh, takzvaně sexismus, to není moje gusto. Eh, to, je, to jde dál eh, a může to řešit určité strukturální pohledy na to, jak vnímáme ženy a jak vnímáme muže. Tolik za ty tři minuty ale souhlasím s vámi, že je potřeba řešit modely, struktury, rozdíly v mocenských vztazích mezi muži a ženami. Prosím? Vzdělání taky, ano, jistě, výchova, ano, ale to nestačí. Výchova to je další krok, ale mnoho lidí je starších už jaksi na vzdělávání a výchovu. Zentila. Já souhlasím. S řadou aspektů, které jste zmínili. Hovoříte o rozdílech mezi zeměmi, například mezi skandinávskými zeměmi a jinými. Rozdíly mezi zeměmi co do skloubení pracovního a soukromého života jsou úzce spojené s ekonomickými strukturami a se strukturálními změnami v ekonomice. Pracovní síla ve Skandinávii je vysoce vzdělaná a víme třeba, a flexibilita ovlivňuje různým způsobem různé skupiny zaměstnanců. Třeba ty ve vysokých funkcích kteří mají velkou nezávislost ve své práci a mohou se rozhodnout, kdy a kde budou pracovat. A ti, kteří jsou na nižších postech, tam třeba pracují v takzvaně asociálních hodinách nebo pracovní době. Takže tam ta vaše poznámka byla taková obecná. Já bych chtěl zdůraznit, že když se podíváme zblízka na rozdíly mezi různými skupinami zaměstnanců a, různý, a, a za jakých okolností pracují, tak jsou tam opravdu veliké rozdíly. A tyto rozdíly jsou o to větší mezi muži a ženami. Děkuji. A další řečnice. Souhlasím s vámi, že politika, já jsem to řekala, psala a všechno možné, že eh, chci zdůraznit, že je potřeba k tomu holisticky přistupovat. To znamená, sociální problém je třeba vnímat celkově, jinak eh, abychom neměli tedy politiku izolovanou, abychom ji viděli v souvislostech, abychom dospěli k správným závěrům. A v tomto konkrétním příkladu, případu, to znamená rovnováha soukromého a pracovního života, to je téma dnešního setkání, jsou určité meze toho, co zákonodárce opravdu může udělat a do jaké míry může zasáhnout do této výsostně soukromé oblasti. Prostě, aby nemůže definovat reproduktivní rozhodnutí a podobně. Zákonodárce ale může že musíme mít na paměti, že ne všechny společnosti v Evropě jsou stejné. Nebo že sdílejí stejné hodnoty, nebo že chtějí mít stejné modely. A my musíme přistupovat k té diverzitě, diverzifikovaně. A jediné, co evropský zákonodárce může a měl by udělat, je vytvořit takové služby, které dají možnost lidem co nejlépe uplatnit své vzdělání, dělat to, o čem snili, dát, jim, dát lidem možnost a příležitost díky službám samostatně se rozhodnout tak, aby byli šťastní. Ale jinak a protože jakkoliv jsem optimistka, nevidím, že by nějak mělo dojít k rovnosti žen v krátké době, tak potřebujeme výbor pro práva žen a mužů, ale budu šťastná, jestliže okolnosti eh, jak si posunou tu situaci tak, aby ta nerovnováha byla anachronická a ten výbor. Děkuji a nyní paní Monika Hafmanová, jenom opravdu stručně. Tu react, I, abych zareagoval, myslím si, že jsme eh, žili, zažívali staletí historie tak, že to bylo všechno navrženo jaksi mužem a ve prospěch muže, takže na nás, ženách, nyní, abychom od nynějška uh, v těch eh, eh, budoucích případech slyšeli také o příbězích žen. Eh, děkuji vám, děkuji všem pozvaným řečníkům, také politickému oddělení za zorganizování této konference. Děkuji, colleagues, a, vážení kolegové, za malou chviličku přijde na řadu hlasování.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 Dear colleagues. Vážení kolegové, jste připraveni hlasovat? Nezapomeňte si, prosím, nezapomněli jste si vaši hlasovací kartičku po letní dovolené. Nyní tedy bod číslo 5 pořadu jednání a tím je provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením. A máme tu přijetí návrhu stanoviska. Spravodajkou je paní Estera Sferagut. Začneme. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dva, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A nyní se ptám, zda návrhy 24 až 28 můžeme odhlasovat blokově. Ano. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 79 s ústním pozměňovacím návrhem. Nikdo nemá nic proti, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 29. Ne, ještě návrh 31. 31, kdo je pro? Proti? zdrželi se, prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. Návrh 66, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 1. Jednička, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 33, kde pro? Proti? zdrželi se, přijato. Návrh 34, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 65, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme hlasovat blokově 36 až 39 ne, takže 36, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. Návrh 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 40 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A zamítnu to. Druhá část, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 42 ve dvou částech. První část, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se za. Ověříme, zahajuji hlasování, uzavírám a zamítnu to. Návrh 44, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 45, kde pro,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 Návrh 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Šede, eh, návrh 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 55, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 56, kdo je pro? Proti?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 Prověříme, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 63, je pro, proti, zdrželi se přijato, 67, je pro, proti, zdrželi se přijato, Mohli bychom hlasovat blokově 68 až 74? Ne, takže 68, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 71, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Zamítnuto. A přejete si prověřit ještě 71, takže hlasujeme. Zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. A přijato. 72 už byla hlasována. 73, kdo je pro? Kdo je pro? proti, zdrželi se, prověříme. Zahajuji hlasování, uzavírám a přijato. 74, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 75, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 76, kde pro, proti, zdrželi se, prověříme 76. Zahajuji nyní. Uzavírám hlasování a to. Sedmdesát sedm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přátelé, musíme to prověřit, takže zahajuji hlasování, uzavírám a zamítnuto. Návrh 78, máme oddělené hlasování, první část, kde pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme, zahajuji hlasování. Druhá část, eh, uzavírám hlasování a zamítnu to. Návrh 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Návrh 82. Zahoji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. 83. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. A nyní eh, můžeme hlasovat blokově jedničku až pětku. Takže kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 8, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Prověříme návrh 8, zahoji hlasování, uzavírám hlasování, přijato. Návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme, zahajuji hlasování. Uzavírám. A přijato. Nyní návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám. A přijato. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 12 s ústním pozměňovacím návrhem. Má někdo něco proti? Ne? Kdo je pro? Malin, prosím. A já se omlouvám. Budu hovořit anglicky, protože ten návrh byl zaslán velice pozdě paní eh, Kunivou a je tam napsané, že konkrétně osoby s postižením, nejen ženy s postižením, nemění to přímo smysl, ale je to koherentnější. Mikrofon, prosím. Takže hlasujeme s ústním pozměňovacím návrhem. Je to ústní pozměňovací návrh 12. Takže s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že přijato, ale prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám.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 Devatenáctka, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Dvacet, kde pro, proti, zdrželi se, prověříme. Dvacítku, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Děkuji vám a děkuji paní zpravodajce. Děkuji vám a příští zasedání proběhne 25. září. Bude to odpoledne a nyní v pět hodin začíná zasedání koordinátoru. Děkuji vám a pěkný večer všem.